Přichází pan předseda. Ano. Děkuji mnohokrát. Vážené dámy, vážení pánové, prosím, usaďte se, tak abychom mohli začít hlasovat. Nejprve tedy zpráva pana Simona, systémy pojištění vkladů. Pozměňovací návrhy příslušného Eh, příslušného výboru. To znamená 1, 40 na 43 až 70 na 75 až 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 149, eh, revidovaný návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Paní Wortmann Kohl, prosím. Okay, vielen Dank. Aha, dobře, děkuji. Dobrá, no, tedy článek číslo 2, pozměňovací návrh 154, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 42 výboru, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150 po revizi. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72 až 74 od výboru. Ty tímto tedy odpadají. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Omlouvám se. Zamítnuto, samozřejmě. Prosím o prominutí. S číslo 151 po revizi. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. 152. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní eh, pozměněný návrh komise, je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak a výsledek je přijato. A nyní závěrečné hlasování, které je rovněž jmenovité. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme, pane Simone. Nyní Zpráva Dereka Vona, pokyny pro rozpočtový proces na rok 2013, eh, pozměňovací návrh 7, ten byl tedy stažen, tedy eh, návrh 2, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dobrá, tak tedy zůstane otevřené. Odhlasovali už všichni teď? Takže teď končím hlasování. Návrh přijat. Nyní se dostáváme k odstavci 9. Kdo je pro? Je to pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Geschlossen. Končím hlasování. Abgelehnt. Návrh zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 8 byl stažen, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozm- eh, číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo pět je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Gratulujeme, pane Vone. Nyní víceletý plán pro západní populaci Kranase obecného. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků. Návrh usnesení různých frakcí. Eh, hovořím, hlasujeme nejprve o odstavci 23 původního textu. Zde je oddělené hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chceme to zkontrolovat. Dobrá, zahajuji hlasování. Elektronická kontrola. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o celém textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji. Nyní Eh, usnesení o nedávném politickém vývoji v Maďarsku. Pan Button se přihlásil o slovo. Pane Batne, prosím. No, krát děkuji, pane předsedo. Já jsem jen chtěl upozornit na to, že první pozměňovací návrh k této zprávě nebyl na stránkách Seansan Direct, dnes dopoledne a obvykle by to tam bylo, aby to všichni asistenti viděli, všichni, kdo připravují seznamy pro hlasování. A bylo mi řečeno, a to je spolehlivá informace, že to není poprvé takovou zkušenost mají naši asistenti. Možná, že ne všichni jsou si vědomi toho, že to tam vůbec je na těch stránkách, na to chci upozornit, ale pokud hlasujete, pak všechny ostatní návrhy padají a v podstatě tím podpoříme, že Maďaři budou schopni stanovit si vlastní ústavu bez tlaku Evropské unie. To bych chtěl říct, ale také, pane předsedo, bych byl velice vděčný, kdybyste mohl prošetřit situaci a dát nám vědět, proč to na těch stránkách dnes dopoledne nebylo. Pane Batne, který pozměňovací návrh to je? Které číslo jedna? Kterému návrhu usnesení? Ano, je to ta jednička. Pozměňovací návrh ELS, ta první věc, o které se hlasuje. E Takže vy hovoříte o usnesení EPP. Dobrá. Tak, teď už rozumíme. Dobře. Takže teď podle pořadí přijatých návrhů usnesení. Eh, to je ten důvod, proč budeme hlasovat nejprve o návrhu EPP. Takže 0050 lomeno 2012 EPP. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kontrola? Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zdá se, že ano, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní eh, číslo, respektive návrh EKR. Kdo je pro? Prosím o zvednutí rukou. Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je stejná většina. Chcete kontrolu? Dobrá, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je to tak, končím hlasování. Stejná většina, opět zamítnuto. Nyní přicházíme k návrhu usnesení čtyř frakcí. Nejprve pozměňovací návrh dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní hlasování o původním textu odstavce 3. E, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní odstavec 4. To se bude hlasovat ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Prosím, uděláme kontrolu. Odstavec 4, první část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stejná většina. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 4, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je to tak? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k původnímu textu odstavce 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To radši zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je to tak, končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní hlasování o celkovém textu tohoto návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, pro jistotu to elektronicky zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni poslanci? Je to tak. Končím hlasování. Návrh přijat. Kommen nun zur Entschließung. Nyní se dostáváme k návrhu usnesení situace v Rusku. Společný návrh pěti frakcí, eh, odstavec 13, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? O, to nevidím. Kdo je pro? Ještě jednou. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přece jenom musíme elektronicky zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To také raději zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, to nelze určit. Zahajuji hlasování, zkontrolujeme to. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní odstavec 15. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dobrá, nyní se dostáváme. Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemném liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu. Nejprve tady společný návrh stanoviska frakcí zelených a GUE. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh zamítnut. Nyní návrh usnesení zelených. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut. Nyní společné, společný návrh usnesení čtyř frakcí. A nejprve pozměňovací návrh čtyři jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, to je opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1 Ovšem nejprve má paní Muscardini údajně ústní pozměňovací návrh, který chce přednést. Je to pravda? Paní Muscardini? Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla požádat, jestli v případě pozměňovacího návrhu 6 na konci odstavce po Evropský parlament by se dalo přidat hodnocení dopadu, jestliže hodnocení dopadu bude e, uvádět vážné problémy pokryté dohodou, komise toto bude muset vzít v úvahu v okamžiku revize společné zemědělské politiky, proto aby se pokraly obavy zemědělského e, sektoru. Dobrá, děkuji. Já se musím zeptat, zda je někdo proti tomuto návrhu, pokud je 40 kolegů proti, a je to více než 40 kolegů. Dobrá, paní Muscardini, není to přípustné tím pádem, to znamená, že budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobrá, zkontrolujeme to elektronicky. K pozměňovacímu návrhu 1 zahajuje elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 2. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Tím je tady původní text odpadá. Nyní pozměňovací návrh 6, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k pozměňujícímu návrhu 3, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k hlasování závěrečnému o celkovém textu. Kdo je pro celkový text? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k zprávě pana Bové. Jmenovité hlasování. Prosím, pane Bové. Euh, ano, pane předsedo, vážení kolegové, já nechci hovořit dlouho, jenom jsem chtěl říci, že zpráva o dohodě volného obchodu, která nese moje jméno, a vzhledem k tomu, že došlo k hlasování na výboru pro mezinárodní obchod, který byl ve prospěch dohody, tak ta zpráva nadále nese moje jméno a já proto vyzývám k hlasování proti této zprávě, aby tedy ti, kteří budou proti této dohodě, aby hlasovali ne a ne ano. To jsem jenom chtěl upřesnit. Děkuji. Okay. Děkujeme vám, pane Bové, za toto vyjasnění. Takže teď zahajujeme hlasování o zprávě pana Bového. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostávám... A prosím, ještě pan Bové, ano. Vzhledem k výsledku, tak se podřídím většině, samozřejmě stahuji své jméno se eh, zprávy a děkuji všem kolegům, kteří se zapojili do té rozpravy. Myslím, že je důležité, že poprvé konečně proběhla rozprava o mezinárodním obchodě, měli bychom pokračovat a doufám, že komise vezme v úvahu rozpravu, která proběhla na toto téma. Děkuji. Děkujeme vám, pane Bové. Dobrá, takže pan Bové stáhl své jméno, co se myslím odrazí ve zprávě pana Moréry podle postupu zde v parlamentu. Dobrá. Takže vlastně blahopřejeme panu Morerovi tím pádem. Dobře. Nyní situace v Sýrii, návrh usnesení, společný návrh pěti frakcí. Eh, hlasujeme o celém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo čtyři. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je to tak? Takže končím hlasování. Návrh přijat. Pozměňovací návrhy 9 a 21 jsou stejné. Eh, budeme hlasovat o obou paralelně jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní číslo 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Původní text. Zde máme ústní pozměňovací návrh eh, od pana Prédy. Pane Préda? Prosím, máte slovo. Ja. Da, mulțumesc, domnule președinte Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl učinit návrh a to, aby první část odstavce 29 byla seškrtnutá, condemned a tak dále, a eh, condemns a tak dále, až do the use of death penalty. A to z jednoduchého důvodu. V průběhu odpoledne budeme hovořit o usnesení, eh, které se tohoto tématu týká a kde, je, eh, kde ten návrh je jaksi ve finálnější fázi nebo ne. To znamená, že jste pro? Eh, kdo je, eh, chce někdo hovořit, chce se někdo vyjádřit proti tomuto návrhu? A, dobře, takže tím se to vyřešilo, dobrá. To znamená odstavec 29, ten text je stejný. Nyní pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Nyní budeme hlasovat o celkovém textu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další bod. Dostupnost knih nevím. Eh, je to návrh petičního výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále regionální umluva o celoevropsko-středomorských preferenčních pravidlech původu. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. E, hlasování o celovém textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne, ne, prosím, to jmenovité hlasování je u další té zprávy. Tady ne. Takže ještě jednou o celkovém textu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní e, zpráva Emilio Menendez de Valle, e, stejné téma, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme. A ještě nakonec budoucnost Evropského programu monitorování země GMES. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji vám mnohokrát. Potrašivič.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 Paní i pánové poslově, rozpočínáme procedurę. Dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně, nyní zahájíme část